przewodniczący! Pane předseda. E, Vítám koleżanki i kolegów. Vítám e, vás, vážení kolegové a kolegyně. Prosím, abyste zaujali svá místa v sále. Obnovujeme eh, toto zasedání eh, které jsme přerušili 25. listopadu roku 2010. Záznam a všechny texty z roku 25. listopadu 2010 jsou už k dispozici. Má někdo nějaké připomínky? Evidentně nikoliv, proto tento zápis je tímto pokládán za schválený. Dovolte mi, abych eh, nejprve učinil několik poznámek přes tím, než zahájíme rozpravu. Minulý čtvrtek konference předsedů rozhodla o tom, že zítra, tudíž v úterý v 16 hodin se bude konat eh, rozprava o právě paní eh, Sindonie Jindřenevské a paní Helky Triple. Jedná se o nový návrh rozpočtu na rok 2011. Hlasování o této věci je plánováno na středu. Druhá informace. Zítra se bude rovněž konat rozprava týkající se výsledků eh, klimatické konference COP16. Mezinárodní společenství v Cancúnu dosáhlo jistého pokroku. V jednání se zúčastnila také rozsáhlá delegace Evropského parlamentu. Naše kolegyně a kolegové jsou už dnes tady mezi námi. Spolu s paní komisařkou Hedgard budeme uvažovat o tom, do jaké míry eh, dosažená dohoda nás uspokojuje a jaké by měly následovat další kroky kroky v této věci předtím, než se uskuteční eh, konference v Jižní Africe. Třetí informace. 21. Eh, října eh, jsme oznámili, kdo bude letošním laureátem Sacharovovy ceny o, za svobodu myšlení. Je to kubánský disident pan Guillermo Fariñas. Bohužel pan Fariñas má určité problémy s tím, aby se mohl přijet a aby mohl osobně přijmout tuto cenu v tuto středu, třeba že jsem o to usiloval i osobně ve svém dopisu, kterým jsem se obrátil na kubánského prezidenta pana Raula Castra. Předpokládáme, že problémy s příjezdem pana Fariňase do Štrasburku eh,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 Ashton, která k tomu přihledne v dalších jednání s Kudou, nic, Kubou. Nicméně nadále doufáme, že laureát, nositel této ceny se sem přece jenom dostane. Kdyby v nejbližších hodinách eh, vyletěl eh, letadlem z Kuby, pak by to ještě stihl na středeční zasedání. Čtvrtá informace. 20, před 20 lety 13. Eh, prosince roku 1981 v Polsku byl zaveden mm, vojenský stav, kde komunistické orgány se snažily zadosit rostoucí hnutí solidarity. Bylo tisíc, tisíce lidí byly arestov, za, za, zatčeny a několik desítek lidí ztratilo život. Proto velice uctíváme památku těch, kteří byli ochotni obětovat život, aby vysvobodili Evropu z jha komunismu. Poslední informace v souvislosti s tím, jak se eh, kon, choval na plenárním zasedání pan Gottfried Blum, bylo to 24. listopadu listopadu a také s ohledem na to, že nevyužil žádnou ze tří možností, aby se za svá slova omluvil, které mu byly poskytnuty v souvislosti s články 9 a 153 našeho jednacího řádu, eh, jsem mu na sedm dní pozastavil eh, diety. Já jsem ho informoval o svém rozhodnutí, což jsem učinil již dříve. Děkuji vám a teď eh, podepsání právních aktů, které eh, se přijaly normálním způsobem. Chci vás upozornit, že ve středu předseda eh, rady já podepíšeme deset těchto právních aktů, které budou schváleny v souvislosti s článkem 74 jednacího řádu parlamentu, tedy jedná se o normální proceduru a oznámení